<laughs> Bien, mes chers collègues. Vážené kolegyně, vážení kolegové, tomuto zasedání spolu předsedáme já a paní Grassler. A naše společná schůze bude mít dvě části, než se dostaneme k závěru. Nejprve od 10.30 do 10.50 nebo 35 až 55 nás čeká 20-minutová prezentace DG Budget a pak budeme mít 20 minut na otázky a odpovědi. Komise budeme mít pětiminutovku na odpovědi. Otázky mohou mít maximální prostor celkově 15 minut pak druhá část prezentace DG Budget a opět 15 minut na otázky a odpovědi, pětiminutová odpověď komise. A konečně pak nás čekají závěry, perspektivy a poučení pro účely práce zpravodajů, paní Gressler a pan Ashworth. Čas budeme sledovat velmi striktně a bude také možné klást otázky, poslat je sekretariátu našich výborů BAČ a KONT před 31. lednem, pokud nebude dostatek času na zodpovězení vašich dotazů ústně. Komise předloží konkrétní příklady k osmi tématům. Účelem prezentace je upřesnit významné změny mezi současným regulačním rámcem a navrženými změnami. Stínoví zpravodajové za frakce eh, Vladimír Vaňka za SND, Alde Nečmi Ali, Gue Liady Riada, Zelení Indrek Tarant, za kont LS Petris Arvama, SND Inezalaya Sender, Alde stejný stínový zpravodaj Nejimi Ali a za zelené Bart Stais. Pokud je o Agri, Regi, eh, Afet, Peš a další, těchto devět výborů bylo, jmeno, bylo informováno o prezentaci. Bylo s přidruženými výbory uzavřeno memorandum o porozumění eh, v souvislosti s článkem 54 Anglič Amploa i Netren. Bylo to validováno předsedy 12. ledna. V rámci tohoto memoranda o porozumění byl navržen kalendář pro dokončení prací. Účelem je přijmout konečnou zprávu, konečné stanovisko 11. května, což znamená, že to bude prezentováno v březnu eh, na společném zasedání Bač a Kont 30. března. Paní předsedkyně, dovolte, abych předal slovo zástupcům komise. Komisi tu zastupuje pan Olivier Valbruk. Máte slovo. Merci, monsieur le président. Děkuji, pane předsedo. Dobré dopoledne, dámy a pánové. Rád bych se bez odkladů pustil do prezentace, protože jsem vyrozuměl, že náš čas je velmi omezen a rád bych se tedy časových limitů držel za komisi. Prezentaci dnes dopoledne zaměříme na omezený počet klíčových prvků. Začneme tím, že se podíváme na zjednodušení pro příjemce financí EU a potom jednotný audit, potom princip jednoho souboru pravidel pro kombinované operace, dále flexibilita rozpočtu, zaměření na výsledky, zeštíhlení podávání zpráv a angažování občanů, angažovanost občanů. To jsou témata, která chci dnes zdůraznit. Velmi důležitým prvkem je zjednodušení pro příjemce. Jak víte, byl to jeden z nejvýraznějších výsledků veřejné konzultace. Potřeba zjednodušit využívání financí pro příjemce. Přejeme si mít méně pravidel a jednodušší pravidla. Jsme totiž přesvědčeni, že to zároveň omezí riziko chyb a také to sníží náklady nejen pro občany, ale také pro správní orgány. Takže prostřednictvím celé dráhy výdajů se snažíme zjednodušit situaci. Žádost, využití, implementace, audit, kontrola ex post. Takže v celém životním cyklu výdajů chceme se zaměřit na výsledky s příslušnými podmínkami. Chceme odstranit eh, principy no profit a chceme zjednodušit eh, kumulační pravidla. Pokud jde o SOC, zjednodušené vykazování nákladů, chceme zvýšit využití této metody. Proč? Protože se chceme vyhnout zprávám jen na základě vstupů. Chceme se zaměřit více na výsledky a také si přejeme, aby to zohlednili auditoři to nebude mít zásadní dopad na rozpočet. Návrhy, které komise předložila, neznamenají, neznamenají automatické navýšení výdajů. Podívejme se na všechny tyto změny jednu po druhé velmi konkrétně. Co jsme udělali pro fázi žádosti, abychom usnadnili život potenciálním žadatelům? Když odstraníme auditní eh, požadavek, požadavek auditu u grantů nad 750 tisíc euro a odstraníme požadavky u operačních grantů větších než 1000 euro. Také uvedeme v soulad národní auditní požadavky. Pokud probíhá audit, protože si ho vyžaduje národní legislativa, ano, dobrá, ale nechceme vnucovat předchozí auditní požadavky, které by šly ještě nad rámec toho. Uděláme to jen tehdy, pokud Tedy budeme vycházet z částky a využití, takže nebudou tu předchozí auditní požadavky. Chceme kontrolu nekumulačního principu učinit flexibilnější. Takže budeme to zachovávat u velmi konkrétních případů, ale některé kategorie příjemců zároveň takovéto kontroly nepotřebují. Dále hmotné příspěvky, materiální příspěvky. Dnes jsou chápány jako způsobilé náklady a i v případech, kde nejsou považovány za způsobilé náklady, je musíme kontrolovat. Takže zjednodušujeme, pokud nejsou způsobilé, nepožadujeme předchozí výpočet. To je jasné zjednodušení. V minulosti všechny subjekty museli předložit informace o svých operačních a finančních kapacitách. Tam, kde nedochází k ověřování třeba u fyzických osob přijímajících přímou podporu, tam k tomu nebudeme přistupovat. Teď konkrétní příklady, pokud jde o materiální příspěvky, k tomu se dostaneme za okamžik, až budeme mluvit o dobrovolné práci. Tolik tedy k, zatím ke zjednodušením ve fázi žádosti. K tomu zjednodušení nedochází jen na stolech v kancelářích, ale také obecně. Je to v souvislosti s elektronickou administrativou e-government. Jak víte, přistupujeme k e elektronickým grantům na základě elektronického systému pro žádosti, na základě příkladu Horizont 2020. A Jde nám také o harmonizaci postupů pro novou generaci výdajových programů. Takže, jak vidíte, to by mělo být také vnímáno v celku ehm, společně s e-government a zjednodušením. Teď se dostávám k fázi pladeb. Co jsme tam zjednodušili? Především je to využití SOC, zjednodušené vykazování nákladů. Jak víte, to jsou jednotkové náklady, paušální sazby a jednorázové částky. Proč si myslíme, že je potřeba využívat více zjednodušené vykazování nákladů, protože to umožňuje zaměřit se na výsledky, snižuje to administrativní zátěž a zajišťuje to flexibilitu. Musím říct, že to je velmi zásadní změna. Změna kultury, změna přístupu v komisi. A každý schvalující úředník bude muset říct, zaměřme se na výsledky a pak musíme použít SOC, anebo se nemohou zaměřit výsledky, ale pak musím vysvětlit proč. Teď podrobněji k těm zjednodušením. Teď máme hlavně přístup eh, z hlediska vstupů podíváme se, jaké jsou prvky nákladů, podíváme se třeba na jednotkové náklady, náklady na zaměstnance, třeba pokud jde o školení mladých podnikatelů, ale v budoucnu se budeme zaměřovat na výsledky. Co to konkrétně znamená, třeba školení mladých podnikatelů? Propojíme paušální jednorazové částky eh, s, celkovou, s celkovými náklady na proškolení, podíváme se na počet školených, Podíváme se tedy na výsledky, výstupy a máme tu jednorazové částky k celé akci. Další případy interního zjednodušení. Dnes musí celé kolegium, celá komise zjednodušit zjednodušené vykazování nákladů. Trvá to asi dva měsíce, ale v budoucnu to rozhodne schvalující úředník, takže dva týdny místo dvou měsíců. Další zjednodušení. Měli jsme problém u zjednodušeného vykazování nákladů když se to mělo použít v nové oblasti, kde jsme neměli žádné statistické údaje, žádné údaje z minulosti. Takže tento systém nemohl být použit. Ale v budoucnu tam, kde nemáme žádné údaje z minulosti nebo statistiky, použijeme, navrhneme použití expertního posouzení. To nám umožní, aby pořád šlo použít i na takovéto případy zjednodušené vykazování nákladů. Další prvky které jsou velmi důležité. Rozsah použití toho zjednodušeného vykazování nákladů. Dnes se to použije pouze pro daný program. V budoucnu by se to mělo použít na typy akcí napříč všemi programy. A to je jasné zjednodušení pro příjemce. Takže třeba dnes jednotkové náklady, pokrývající náklady na cesty by se uplatnily pouze v daném programu a do budoucna navrhujeme, aby všechny jednotkové náklady eh, vztahující se k cestám eh, se použily napříč všemi programy. To je také, myslím, zjevné zjednodušení, které můžeme nabídnout příjemcům. Podívejme se teď na jiné formy příspěvků nové zjednodušené příspěvky. O co jde? Jde v podstatě o proplácení pladeb nevycházejících z nákladů. Vycházíme z výsledků, takže půjde o platbu na základě konkrétního splnění. Není to vždy možné, to si dobře uvědomujeme. Je to možné jen pro určité typy akcí a uvedu dva příklady. Za prvé, akce vytvářející pobídky a naopak není kompenzací pro příjemce. Například nedali bychom jen grant na výrobu vína, nějakého produktu, ale zároveň bychom to provázali s nějakým inovativním postupem výroby. Takže je to navázáno na výsledek a souvisí to s politickým cílem. Dobré využití financí za použití, dejme tomu, obnovitelných energií. Další platba nesouvisející se vstupy, například eh, platba související s naplněním podmínek stanovených zákonodárcem, například AMIF, platba na přesídleného uprchlíka. Neptáme se už, kolik přesně stála pomoc poskytnutá tomu uprchlíkovi. Jedna osoba byla přesídlena a k tomu se vztahuje fixní částka v legislativě. Další prvky, které jsou důležité, možná jsou více symbolické povahy, ale pro komunikaci s občany je to, myslím, důležité. Chceme zapojit občany do implementace doplnění rozpočtu EU na všech úrovních, přímé, nepřímé a sdílené řízení. Například bychom mohli takto zohlednit názor občanů na to, jak přesně si představují vynakládání fondů EU, třeba na jakou infrastrukturu přejí si školku, nové náměstí. Můžete se zeptat lidí a zohlednit to. Pro občany jsou také velmi důležité naše návrhy v oblasti dobrovolnické práce. Nevládní organizace si dlouho stěžovaly, že dobrovolnická práce není řádně zohledněna. My to chceme teď zohlednit následujícím způsobem. Nebudeme postihovat nevládní organizaci, protože používá práci uprchlíků, ale ta práce zdarma, dobrovolná práce, nikdy nebude kompenzována. Máme k tomu opět konkrétní příklady, tak toto bude, myslím, jednodušší. Podívejme se na nevládní organizaci, která působí proti diskriminaci. Máme tu náklady na danou akci 100, z toho 50 představuje práce uprchlíků, máme tu 30 zaměstnanců a 20 na vybavení, spolufinancování 80, takže teď by příjemce dostal 40. V budoucnu by mohli dostat až 80, ale jelikož ve skutečnosti vynaložili pouze 50, dostali by 50. Takže máme tu strop pro financování akce až do výše reálných výdajů, které nesl příjemce. To v tomto případě znamená, že vlastně pokryli veškeré své náklady, ale nebyly proplaceny náklady na práci dobrovolníků, ale konečně tedy přestaneme diskriminovat vůči nevládním organizacím používajícím práci dobrovolníků. Občanská společnost to velmi uvítala. Teď pokud jde o odstranění neziskového principu, no profit principle, je důležité se k tomu vrátit, protože s tím souviselo mnoho otázek. Toto odstranění má své meze. Hlavní mezí je, že nikdy nezaplatíme víc než způsobilé náklady, to je jasné a nikdy neumožníme kumulaci financování EU. A proč to podle nás pořád ještě není takový problém? Ziskové projekty dnes už nejsou financovány granty. Přesunuli se k finančním nástrojům. To znamená, že granty čím dál více vymezujeme na oblasti, kde nevzniká žádný zisk, kde jedinou možností jak podporovat danou akci, je grant. Tam, kde projekty mají zisk, jsou plusové, máme finanční nástroje a to se odpovídajícím způsobem odrazí také v rozpočtu. Podívejme se na dopad tohoto pravidla, neziskového pravidla, jelikož tu bylo tolik otázek. Překontrolovali jsme neziskový princip v případě grantu. Je třeba definovat přijaté způsobilé náklady, míru spolufinancování, omezit maximální výši grantu a pak se musíme podívat ještě na eh, příjmy akce, stanovit eh, poměrnost zisku, odečíst ji a pak dospějeme k finanční částce. Je to velmi vleklé a je to také velmi těžkopádné. Chceme vlastně pro, na, v novém návrhu skončit u úrovně 3, u bodu 3. To bude mít také dopad na typy výdajů. Tento příklad ukazuje, že máme mírně vyšší úroveň financování EU, ale zároveň odstraňujeme velkou míru administrativní zátěže pro příjemce a správní orgány. Takže myslíme, že to není problematické. Nebude to žádný výrazný dopad na rozpočet a na druhou stranu ziskové projekty v každém případě jsou přesunuty do finančních nástrojů. Další klíčový prvek našeho návrhu pro příjemce je jednotný audit, princip jednotného auditu. A myšlenka je taková, že se budeme spoléhat i na posouzení jiných subjektů, budeme se snažit harmonizovat reporting s dalšími dárci. To je klíčové. Sami jste navštívili třetí země, kde se nevládní organizace, eh, kde si stěžovali na Eh, byrokracii při implementaci fondů EU a my teď chceme harmonizovat eh, reporting s dalšími dárci, spoléhat také na jednotné posouzení. Definujeme to v partnerských dohodách finančního rámce. To jsou obecné dohody, které máme s hlavními mezinárodními partnery, jako je Světová banka a OSN. Podívejme se na konkrétní příklady. Teď v případě že delegujeme financování EU na mezinárodní organizaci, aby působila na místě. Tato mezinárodní organizace dá peníze nevládní organizaci za účelem implementace. A k čemu dochází? Máme mnoho paralelních auditů, které se zaměřují na stejnou akci. Máme audit z EU, z mezinárodní organizace, eh, z jiných eh, strany jiných dárců, nebo máme externího auditora a také ještě máme Evropský účetní dvůr. A to není přitom teoretický příklad. Mohlo by se zdát, že stejné euro kontroluje pět auditů. Ale my teď navrhujeme křížovou, křížové spolehání se na audit, který provádějí mezinárodní organizace. Protože je to za normálních okolností v souladu s mezinárodně přijímanými standardy. Bude to záruka dobrého využití těchto peněz. Samozřejmě pokud bude jakýkoliv náznak, že došlo ke zneužití, jakoukoliv pochybnost, že ty peníze nebyly dobře vynaloženy, tak provedeme další audit. Neustupujeme od svých práv na audit. Dáváme si možnost ale používat jiné audity tam, kde byly řádně provedeny. Myslím, pane předsedo, že tady ukončím první část své prezentace, protože dále se budu věnovat finančním nástrojům. Děkuji. Merci, merci pour cette présence. Děkuji za tuto prezentaci, která byla velice jasná. Ehm, mm, pokud přijmeme ustanovení k zjednodušení, tak to bude značné ulehčení byrokracie, administrativní zátěže. Já navrhuji, aby První, jako první dostal slovo zpravodaj. Eh, děkuji vám. Já bych chtěla říci, že tady byla odvedena eh, obrovská práce. Tady se eh, jedná o opravdu velmi komplikované eh, změny jednacího řádu a já musím říci, že to jsou největší změny, které jsem tady zažila od roku 2005. Proto bych chtěla říci, že eh, opravdu tady byl obrovský časový tlak. My jsme provedli obrovské změny, ale není na to dostatek času a to není v pořádku. Já bych ještě k tomu chtěla říci, že tady to je opravdu velmi komplikované. A to nás bržďuje. Máme tady 87 stránek, podívejte se, jak je to tlusté. Já jsem si to eh, přes Vánoce a přes Silvesta eh, přečetla a tedy 780 stránek, pardon je to. A co se týče těch eh, prováděcích pravidel a co se týče řádu, tak v těch tam jsou otázky pokynů eh, ohledně eh, personálu, ohledně tedy toho finančního nařízení a je to, eh, tam byl problém s interpretací právní, protože tady se nená pouze o prováděcí pravidla, my jsme nevzali pouze ty nejdůležitější, abychom se podívali na ty právní mezery, tam jednu část jsme nechali venku a potom to, co patřilo k určitým eh, odstavcům, pak jsme to zase přesunuli a pak jsme to zase dali, ehm, pak jsme to celé schrnuli a hm, samozřejmě to potom vytváří nové, úplně nové finanční eh, nařízení, protože máme tady starý text, ale my jsme vlastně skromáždili celý ten nový text a potom jsme tady nový text jako otázku sponsoringu. Provedli jsme tedy opravdu eh, obrovské změny, ty texty se špatně eh, dohledávají, ty staré texty, protože ty nové texty prostě spadly z nebe, aniž bychom měli nějaké zdůvodnění, proč je ten text nový. Eh, musím říci, že je to opravdu velmi komplikované. Já jsem se snažila to nějakým způsobem schromáždit, vypořádat se s tím a vždycky jsem se zasazovala za to, abychom měli eh, jedno pravidlo, single rule, protože když si jednotlivá pravidla navzájem protiřečí, máme tedy eh, ten problém, že jsme nedosáhli single rule book. Eh, já bohužel jsem skonstatovala, že se tady objevují texty, které zmizely z toho, z těch pravidel a mají být v těch vodítkách, v těch guidelines a ty nejsou k dispozici. My máme pouze jednu část toho, co jsme si původně naplánovali a s tím také nesouhlasím. Eh, co se týče eh, guidelines, tak samozřejmě každá instituce si je vypracovala, to není právně závazné, takže pokud chceme zjednodušení eh, pro eh, všechny ty instituce, které musí u, eh, používat finanční nářízení, nejenom komise, ale důležité, aby tam prostě bylo všechno jednoznačné, prostě mm, to finanční nařízení je prostě pokyn pro to, jakým způsobem se má pracovat s penězi. A proto tedy ten eh, single rule book, to je eh, eh, věc, kterou zde musím skritizovat. Potom, potom tady máme nařízení pro notlivá odvětví a ani tam se nepodařilo to zaintegrovat. Jsou tam určitá ustanovení, a bude to pro nás komplikovanější, proto bych chtěla poukázat na ten bod, že zde jsme měli jít dále, ale bývali, bychom potřebovali více času. To prostě pět let. Já chápu, kde jsou ty hranice komise, ale je důležité, mít tady tento směr. Takže ty e, definice si protiřečí, e, protiřečí ty definice některým dokumentům komise, potom ta obvyklá praxe, potom e, leverage efekt, e, multiply efekt, e, prostě tam chybí e, definice. A potom také je škoda, že ta Eh, orientace na výsledky, tedy budget for results. Takže bohužel tuto orientaci na výsledek, eh, to jsme dosáhli pouze v malé části, protože ta orientace na výstup tam je, ale eh, v některých těch důležitých částech ne. My bychom se měli snažit, aby orientace na výstup a co je to vlastně output, co je to ten výstup, jakým způsobem to budeme měřit. Eh, měli bychom k tomu eh, předložit odpovídající pozměňovací návrhy. Potom, co se od týče otázky parlamentních práv, to je samozřejmě pro nás velice důležité, tedy ty takzvané carry over a komise eh, má nyní ještě větší práva na své straně a z některých věcí se nás snaží vytlačit. Já si myslím, že tady, tady tato část je velmi férová a já bych chtěla poukázat na to, že co se týče politiky budov, je tady možnost, aby eh, prostředky, prostředky na projekty budov, tedy ty administrativní náklady, aby se to převedlo. Máme tam ten dodatečný princip. My jsme vždycky souhlasili v tom, že ty zásady rozpočtu, že na ně nebudeme šahat. A zde eh, finanční eh, nařízení tedy obsahuje nyní více výdajů, nevíce. Eh, potom tady máme trastové fondy, tyto prostředky i mimo Evropskou unii. A diskuze by byla na místě, jestli to chceme. Ty, a ty trastové fondy znamená, že ty prostředky potom prostě nemůžeme použít. A my s tím jsme eh, v kontrole rozpočtu neměli dobré zkušenosti. My potřebujeme feed, eh, zpětnou vazbu z vaší strany, jak na to nahlížíte. A znamená to také, že to souvisí s jednotou rozpočtu. Co se týče auditu, já jsem pro jednotný audit, single audit, ale tam, kde je eh, hlavním dárcem Evropská unie, tak mm, Eh, ty požadavky eh, eh, reportingu, to souvisí s reportingem z různých stran. To znamená, že to podávání zpráv musí na nás, musí fungovat HACE a týká se to požadavku na podávání zpráv ze strany různých organizací. A my tady nechceme koupit eh, takzvaně něco, když nevíme, jaké ty požadavky mají ty jiné organizace na podávání zpráv. Zde je potřeba to také vyjasnit. Potom eh, sponsoring Eh, sponzorství, to se musí taky ještě přepracovat. A potom jedna věc, eh, na kterou bych chtěla poukázat, to, co je v tom eh, nepřímém managementu a potom v případě dohod, tak já vidím, že v případě tohoto finančního nařízení, že potřebuje, je tady další stupeň externalizace, protože toto finanční nařízení eh, zavádí vlastně další stupeň externalizace, aniž my bychom si toho nějak všimli nebo o tom věděli. Musíme si rozmyslet, zdali chceme, aby eh, komise eh, převzala tu úlohu nějaké dozorčího orgánu. A týká se to nepřímého managementu, potom service Eh, service Level Agreements, tedy tyto dohody byly otevřené, tedy komise, eh, generální ředitelství eh, měly dohody Service Level na úrovni služeb uzavřít s agenturami aniž by se to týkalo kolegy a já si myslím, že nejsem pro, protože když už komise rozhodne, že nebude něco už dělat, tak já bych chtěla závěr eh, kolegy a ne prostě jenom eh, generální eh, ředitel řekne tady prostě už osekám ten personál a nic víc. Takže otázka zprávy. Já si myslím, že tam bychom neměli dávat takový prostor. Potom, co se týče otázky zadávání eh, zakázek, tak výbor pro vnitřní trh by se eh, měl tímto eh, zabývat, protože my chceme, aby nám na to řekli svůj názor, ale to je škoda, protože ten výbor nám nechce dát svoje stanovisko a já bych chtěla si vyslechnout jejich odbornou expertízu. Je tady plno ustanovení, které jsou v příloze a potřebovali bychom právní eh, poradenství, eh, jak eh, to vypadá. Potom, co se týče alternativ pro náklady, tak ty ty, je to vždycky převedeno na to samotného příjemce. Týká se to těch skutečných nákladů. A já bych chtěla poukázat na to, že tady v textu jsou určité protiklady Eh, takže to tedy, co se eh, podepíše, tak ten, kdo to podepíše, převezme eh, plnou odpovědnost. A potom, ale potom má veškerou svobodu v případě podmínek pro příjemce, ale to nebude tak dlouho fungovat do té doby, kdy to spadá pod to oficera. Takže z psychologického hlediska ten autorizující úředník do toho takto zasahuje, takže my si myslíme, že je potřeba tady tyto body uh, zjednodušit. Jak by to mohlo fungovat? A já jsem nechtěla přijít s tolika pozměvacími návrhy, ale já jsem to přepracovala a nyní uh, vidím, že prostě to stejně nepomohlo. Já bych chtěla říci, že já jsem pro zjednodušení a já jsem zaznamenala, že některé věci se tak jednoduše vyškrtly, eh, prostě s lehkým srdcem, něco, co už mělo za sebou dlouhou historii Dobře, to se může udělat, ale jestli se to vyplatí, já nevím. Já se tady bojím, tady s kolegem máme před sebou ještě práci. My máme za sebou první, kole, první kolečko s komisí, trvalo dvě a půl hodiny 20 článků, než jsme to projednali a když máme 250 článků, které vlastně téměř všechny byly upraveny, tak eh, tady uh, musíme to vymyslet nějak jinak kvůli eh, časovému rámci. Já jsem zvědavá, jak bude probíhat diskuze ale e, některé věci musíme projednat velmi e, podrobně e, tady zde na výboru pro rozpočet z hlediska pravomocí. A moje první stanovisko je takové, mám smíšené pocity, já musím říct si, že je potřeba to zjednodušit, měli bychom ještě více to zjednodušit, ale ne všechno, co se nám prodává jako zjednodušení, je, dobře, je dobré. Děkuji vám, pane předsedo. Děkuji, paní Grasle. Doufám, že jste měl při... tady hezké prázdniny vánoční. To po... Děkuji země za toto osvětlení, které nám umožnila vrátit se do reality a eh, cením si vaší expertízy, pane Švarc. Pane předsedo, já budu komentovat některé body, které tady padly v té první části zprávy. Ehm, to tři věci, které jsem chtěl říci. Především, co se týče zjednodušení. To vítám, plně souhlasím s komentářem Inge Gressle. A já jsem byl pravodajem za minulého mandátu k zjednodušení společné zemědělské politiky a to mě přesvědčilo, že zjednodušení je klíčové. Um, specifičtější, specifičtěji se snižuje chybovost, což je věc, na kterou bychom neměli zapomenout. A já tady velice obdivuji to, co řekl kolega o změně kultury, což je, což taky jde ruku v ruce se zjednodušením. Mm, další věc, kterou chtěl jsem zmínit, um, jedna uh, um, letech bylo rozpočet podle e, výkonnosti. Já plně akceptuji, že to rozpočtování podle výkonnosti performance base je zásadně důležitější, aby, důležité, abychom využívali omezených e, zdrojů. Samozřejmě jde o nastavení indikátorů e, výkonnosti, aby lidé pochopili, co to vlastně znamená. Dále je tady stá obava, že je tady konflikt mezi indikátory performance-based budgeting a zjednodušením obecného um, rozpočtového procesu. My potřebujeme větší diskusy, abychom jasněji chápili, co vlastně chceme dosáhnout, co se týče performance-based budgeting a jak to jde dohromady se zjednodušením. A prosím, eh, neberte to tak, že nepodporují obojí, ale my podceňujeme úroveň problémů, které budeme mít s tímto dosáhnout. Také jsem chtěl říci, stejně jako i Gressle, eh, že jsem tedy, musím říct, nestrávil eh, vánoční prázdniny četbou té zprávy, nicméně je to extrémně složité. Je tam mm, vlastně na tom bude pracovat tolik výborů, pokud to chceme včas dokončit. Když se mm, mm, chci podívat, se eh, podívám na, na eh, tuto zprávu, tak chci poděkovat kolegům za jejich spolupráci. První části jsem chtěl říci, eh, komentovat ten neziskový princip. Možná by komise mohla vysvětlit to odůvodnění. Někteří kolegové budou trošičku pochybovat, o tom potřebujeme větší jistotu. Co se týče mm, jednoho samotného auditu, tak to vyvolává řadu otázek. Mm. Um, otázka je, zda je tady, tady ekvivalentní regulace, pak je tady otázka uh, plateb mm, při dodání, payment on, on delivery, tady je také omezení určitá, když to podporujeme. E, snížená doba autorizace při zjednodušených nákladech. Zpráva hovořila o mm, stanoviscích expertů. Musíme vyjasnit, kdo je expert, na jakém základě mm, máme jejich posud, budou jejich posudky. K první části to byl slide číslo dvě, kde se hovořilo o fyzických osobách. Tady mě něco chybí, co je nepřirozená osoba, ale takže tady bych e, skončil k té první části, pane předsedo. Děkuji. Děkuji, pane Schwartz. Paní, dostane slovo paní Sulin. Děkuji, pane předsedo. Já chci přivítat tento návrh komise, který umožní větší flexibilitu při řízení rozpočtu a zjednodušení pro příjemce fondu. SoučasnáNý rámec obsahoval mnoho problémů, kterým um, lidé čelili. Um, Ehm, bylo to dneska mm, jenom pro 3% našich rezidentů. Kromě toho je tady mnoho mm, obav ehm, občanů, co se týče nezaměstnanosti. 35 Evropanů se domnívá, že nejdůležitější problém Evropské unie v současnosti je migrace. Druhé místo, eh, druhé místě je terorismus, 30 občanů podle eurobarometru. My musíme jednat rychle. Eh, třeba zvýšit důvěru v Evropské unie, jak víme, tak byla eh, erodována. Ve Slovensku říkáme, že ten, kdo dává rychle, dává dvakrát. To je možné jenom, když bude flexibilita managementu rozpočtu. Zjednodušení pravidel pro eh, evropské fondy je dobrý návrh, já to vítám. Když eh, se sejdu s občany a voliči, se mě neustále ptají, Eh, proč jsou postupy pro získávání evropských prostředků tak složité. Někdo věří i v konspirační teorie. Říká se, že postupy jsou tak složité, aby občané se nedostali vůbec k těm fondům, protože EU nechce, aby se k ním dostali. Takže eh, zjednodušení je důležité, tam se shodneme. Um, Eh, je nutné, aby všechno bylo transparentní a efektivní. Mm, minulém roce byla dosažena dohoda třech institucí, že legislativa by měla být lepší. Nechceme um, další administrativní náklady, chceme, aby legislativa byla praktická a snadno se implementovala. Věřím, že tento návrh je dobrým krokem před, že mluvíme o zjednodušení a harmonizaci, nicméně máme stále před sebou mnoho práce, pokud chceme mm, management založený na výsledcích. Um, co se týče auditu jiných institucí, jak můžeme e, zajistit, aby audity mezinárodních organizací měly vysoký standard a plnili svůj účel. Děkuji vám. Děkuji, Sarvana. Děkuji, pane předsedo. Ehm, dovolte, abych poděkoval komisi za ambiciozní návrh Já eh, souhlasím ehm, někde sled cokoliv, mm, cokoliv uděláme na základě výsledku, tak to skutečně musí jít k jádru věci. Jinak nemá smysl to vůbec dělat. Se domnívám, že mm, tento, eh, toto obrovský počin to ještě více zmaté, pokud se eh, pokusíme jaksi na tuto ambiciozní myšlenku eh, performance by tady použijeme jenom jako nálepku. Další věc, kterou chci připomenout komisi specificky. Tento parlament v roce 2015 s velkou většinou dal své požehnání v plénu koncepci eh, rozšíření eh, eh, performance based také na kontroly, aby to bylo i v kontrolách. To je obtížné, především v zemědělství. Já neočekávám, že někdo bude měřit kvantitativně výsledky, kterých eh, zemědělci, eh, co tedy zemědělci dávají na trh. Ale co očekávám, je ta myšlenka, že mm, kterou jsme měli velkou většinu, že v těch členských zemích, kde eh, jsou systémy, které fungují, také berou v úvahu to, jak eh, ty kontroly eh, by měly pak fungovat. To je velmi důležité. Jinak bych měl jenom jedno věc ke zpravodajím. Eh, to chci říct jako všichni dobrý, dobří džedájové a vás síla provází. Síla s vámi. Děkuji. Mm, slovo má pan Perinský. Děkuji, pane předsedo. Já budu co nejstručnější. Eh, které by měly být mm, považovány za mm, prioritu. Eh, první věc, zmínila paní Gressler z eh, vysvětlovacího memoranda, eh, klíčová ustanovení hmm, jsou přesunuta do finančního nařízení, přičemž méně důležitá opatření budou integrovány v interních pravidel v komise nebo v doporučeních zveřejnovaných komisí. To je naprostá mystifikace. Kdo rozhoduje, co je klíčové, co není? kdo rozhoduje, co bude v doporučení interních pravidel, jaká interní pravidla, to je každopádně nemožné. Um, odstranění neziskového principu. Já chci zopakovat těm otázkám, které tady již padly ne, na vašich slajdech. Odstranění ne, eh, Eh, mých principů definování mm, příjmu jenom některé jsou relevantní. Kontrola, eh, jestli zda je tady přebytek nebo zisk nad nárokovatelnými náklady. Jak ho můžete odstranit, pokud už nevíte, jestli tam je ten zisk? Eh, to je směšné. Číslo tři ta představa, že budou jednotná pravidla, aby byla možnost kombinace mezi granty a finančními e, nástroji. E, dále e, doplně finančních nástrojů. Tomu dává smysl, protože pravidla pro finanční nástroje jsou zjednodušené a pak se objevuje otázka, jakým směrem jdeme. Stále více finančních nástrojů, méně grantů, jako obecný trend. To ale není hotová věc. To se musí stát způsobem, kdy, eh, jakým to komise chce udělat. Pak je tady otázka trust trustů, trustových fondů, svěřeneckých fondů. To otevírá celé pole eh, nové, jakým se budou řídit zdroje v EU. A to je také otevřeno velkým pochybnostem. Hm, jste indikoval, že externí a interní roky jsou pené, tyto fondy jsou eh, hodné pro interní akce a tato interní akce v jedné z příloh je také za účelem energie, což je jeden ze základních politik, kterou nelze přesunout do trostového fondu s vlastními pravidly bankovním účtem, který je naprosto mimo dozor, tak jak to teď je parlamentem a především rozpočtové kontroly. A poslední bod, který také je velmi e, matoucí, o čem komise mluví. Implementace a nebo management. Ve vaší prezentaci vy e, používáte termín management, ale v novém textu se mm, tomu vyhýbáte. V aktivním v současném platném nařízení je definice různých typů implementace, totiž eh, eh, které se, které se se říká přímý management, sdílený management. A teď, když se podíváme na ten nový text, tam se hovoří o nepřímé implementaci. Text je upraven způsobem, který naznačuje, že komise v podstatě trochu ustupuje od své odpovědnosti za implementaci rozpočtu. Je to řečeno neutrálně, totiž že subjekty a osoby implementující finance EU a tak dále. A vzniká dojem, že se tu jaksi stahujeme, nebo komise se stahuje od, ze svých velmi, velmi jasných úkolů, jak to vyplývá ze sdíleného řízení fondů. Abych to uzavřel, ten velice ambiciózní podnik podle mě vede k velice velkým nejasnostem a otázkám. A jak členské státy upozornili, ten časový rámec, kdy to máme vyřešit, je naprosto nedostačující. Takže sdílím to, co vyjádřil pan Savroma, ty obavy, že tu vytváříme jakési monstrum na místo nějakého zjednodušení. Děkuji. Děkuji. Poslední panu Olbricht. Euh, euh, Děkuji, pane předsedo. Dovolte pár připomínek. Za poslední roky jsme měli dojem, že parlament jak si čeká na jednání o Brexitu a nic se neděje, ale teď nastává situace, kdy najednou všechno musí být hotovo strašně rychle, bez ohledu na jednání o Brexitu, což podle mě není korektní, protože ta vyjednávání mohou ovlivnit i jiné prvky. Takže musíme udělat hodně práce a to musí být uděláno před novým výsledným finančním rámcem. Ten musí z něčeho vycházet, z něčeho jasného a stabilního. Druhý prvek. Pokud je to složité pro paní Kresler, co potom my? Co ti ostatní? Já myslím, že ani Jediové nám tady nepomohou ten problém vyřešit. Za třetí, já jsem eh, už pomalu docházel k závěru, že mám špatnou angličtinu, protože jsem ani nerozuměl rodilému mluvčímu. Možná je moje angličtina příliš bruselská, ale možná je zatím skryto něco jiného. Teď už vážně. Mám dojem, že tentokrát před sebou máme jakousi směsku různých prvků. Některé z nich jsou velmi technické, odborné. Může to být vyřešeno v debatě, jak konkrétně to či ono udělat. Naopak jiné prvky jsou výs, výsostně politické a to jasně vyplynulo z prezentace. Například stílené řízení versus přímé řízení versus nepřímé řízení. To je politická otázka. Další prvek. Otázka svěřenských fondů. Mluvíme o satelitech, mluvíme o té galaxii, jak se tomu říká, a o to jde. Není to odděleno. Další prvek, který je velice zajímavý jak pochopit to, tu tvorbu rozpočtu zaměřeného na výsledky. Nejde tolik o přípravu rozpočtu, ale o indikátory. A pak je tu ta evropská přidaná hodnota. To je samozřejmě zase koncept, o co se opřít. Můžeme k tomu mít nějaké ukazatele, to je otázka pro ekonomy. Je to politický pojem nebo vychází z ekonomiky, z ukazatelů? Další prvek EFSI versus, FSI versus ESIF, strukturální fondy a tak dále. Když tak posloucháte komisi, já nevím, jestli si komise uvědomuje, co se vlastně děje, protože různí zástupci komise představují různé názory. Někteří přijdou a řeknou, to je doplněk, to je jedna z politik. Druzí řeknou, ne, to je zcela oddělené. To stojí úplně zvlášť. Takže je to doplňkové, je to oddělené. Tady mi chybí technické argumenty. Co to je vlastně ten koncept? Kam to směřuje? Jak bychom to chtěli provést? Nechci tady citovat zástupce komise, ale včera na zasedání Regi se mluvilo o politice soudržnosti s tím, že nemá co dělat s EFSI, ale že je doplňková. Můžeme převádět finance ze strukturální fondů do EFSI? Ano, pokud to někdo chce, můžete převádět. Co to znamená politicky řečeno? pokud to někdo požaduje nebo chce. Je to technické, je to politické, abych to zhrnul. Myslím, že to je velice zajímavé a sdílím pohled Inge Gressler. To je asi poprvé, kdy dochází k tak velké změně. K tomu je potřeba přistupovat s optimismem. Je to reálná změna, ne něco umělého. Ne v duchu té staré tradice, zjednodušme to, aby to bylo komplikovanější. Tentokrát je to pozitivní ale skutečně si to vyžádá hloubkovou opravdovou analýzu a jasné politické rozhodnutí parlamentu. Co bychom chtěli mít, co bychom si představovali a potom jak. Pokud budeme snižovat technické a politické věci, bude to celé v nepořádku a nikdy s tím neskončíme. Děkuji a už opravdu poslední vystupující, pan Tarant. Děkuji. Trochu by na, bych naznačil odpověď na otázku pana Olbrichta. Kam to směřuje? A já mám pocit, že se tu určitý směr rýsuje. Mám pocit, že komise chce snížit kontroly a omezit legislativní pravomoci parlamentu a rady. A z pohledu DNA jakéhokoliv byrokratického režimu je to velmi dobrý přístup, ale uh, z pohledu Evropského parlamentu je to skutečně velmi špatný krok, takže prosím, podívejte se na tyto tendence. Děkuji, pan Ali. Děkuji, pane předsedo. Vážení kolegové, já si myslím, že se Eh, nacházíme v takovém moři dokumentů a máme štěstí, že paní Gresle je zpravodajkou, protože ví, o co jde. A nyní konkrétně. Včera odpoledne eh, jsme dostali 250 stránek a není seriózní, aby někdo očekával, že je všechny stihneme si projít. Eh, samozřejmě vítáme všichni, aby se zjednodušila pravidla, ale to je spíše politická věc. Eh, samozřejmě eh, musíme eh, přejít z politiky ke pragmatismu, protože méně pravidel také znamená méně chyb. Zároveň ale nemůžeme dovolit, aby si každý ty, ta pravidla upravoval podle potřeby. Během prezentace, kterou jsme si dnes vyslechli, jsme si vyslechli eh, snahu toho, ohledně toho, že eh, komise převede odpovědnost na členské státy a eh, jiní kolegové také hovořili, co to znamená ehm, ten, ta, ten rozdělní management. Třeba na tom čtvrtém slajdu, tam se hovoří o odpovědnosti za revizi a že to bude převedeno, tato odpovědnost na členské státy. Ale Eh, co když národní legislativa je příliš restriktivní, tak to znamená, že celý ten systém bude mimo, protože samozřejmě eh, kdo bude Eh, čerpat tyto prostředky jsou členské státy a členské státy potřebují um, jasný signál ohledně změn místo toho, že se pouze převede odpovědnost. Dobře, komise uh, převádí odpovědnost na členské státy. Takže určitě všichni souhlasíte v tom, že to není úplně uskutečnitelné. A na desátém obrázku z prezentace, tam je něco, čemu úplně nerozumím. Kdo posuzuje, eh, zdali experti jsou, eh, eh, jsou spolehliví, ti, kteří mají rozhodovat o té způsobilosti. A potom další věci jsou tady také nezodpovězeny. Samozřejmě tady mnohé pozitivní v tomto návrhu. Z časových důvodů o těch dobrých věcech hovořit nebudu. Na obrázku číslo 13 mi rovněž není jasné, jak můžeme zapojit občany. Eh, jak eh, uděláme je eh, jako spoluodpovědné, nebo jim předáme část odpovědnosti o jaké konzultaci se dělá, jak to bude vypadat konkrétně, jedná se o nějaké referendum nebo jak. Jsou tady zásadní e, otázky, které musí být zodpovězeny. A závěrem obrázek číslo 19. E, ano, tento obrázek mi vyhovuje v podstatě, ale tady znovu se dostáváme k té otázky spolehlivosti kdo to posoudí, protože e, to souvisí s otázkou jednotného auditu. Takže budeme mít e, nějaký e, seznam těch oprávněných informací, které budou moci provádět tuto revizi, protože tyto organizace by ale musely mít stejná pravidla, stejná pravidla, která platí v Evropské unii. I jiní kolegové o tom hovořili. Mm, jaký budeme mít eh, politický rámec pro zprávu fondů v členských státech. Na jakém eh, základě budeme moci orientovat tyto fondy? Bien. Dobrá. Tak to nebude jednoduché, protože v podstatě Evropská unie je instituce, která rozděluje peníze a která by chtěla rozdělovat peníze s ujištěním, že jsou dokonale respektovány všechny základní principy, se všemi nezbytnými kontrolami, tak, abychom mohli mít čisté svědomí. Takže vytváříme pravidla, pravidla, pravidla a pak se divíme. Pak se divíme, že nám trvá, než je přijato rozhodnutí. Ti, kdo žádají o evropské finance, jsou naprosto rozhošení nad objemem regulace a dochází k jakési sedimentaci. Já myslím, že kdysi Santerova komise vytvářela pocit, že vše musí být pojištěno dvakrát, třikrát. A já mám pocit, že se tady začínáme ztrácet ve vlastních rozporech. Je tedy vlastně potřeba být trochu jasnozřivý, ale zároveň je také potřeba přijmout určitý díl rizika. Takže je tu potřeba mít důvěru, jinak se z toho nedostaneme. Jinak si myslím, že to je fantastický úkol, skvělé dobrodružství, které nás tu všechny čeká. Pokud jde o fyzické osoby, jak to vnímám já, jakožto francouzský občan, Většinou se proti sobě staví fyzické a právnické osoby. Právnické osoby jsou instituce, asociace, veřejné subjekty, společnosti, firmy, podniky. To je kritérium. Pokud jde o další záležitosti, odpoledne máme workshop a pokud jde o svěřenské fondy, to děláme proto, že chceme dělat víc, než co umožňuje rozpočet. Takže myslíme si, že u svěřenských fondů musíme být trochu restriktivní, protože pak už se to trochu vymyká kontrole. Komise chce vždycky trochu víc, ale politikové musí v určité chvíli říct stop, tady jsou meze. Jinak se to vymkne kontrole. Tak trochu předbíhám odpolední seminář. A jinak myslím, že vše, co bylo řečeno dnes dopoledne, bylo významným podnětem pro služby komise a zejména pro pana Valbroka, který teď má před sebou těžkou zkoušku. Přišel s těmi nejlepšími úmysly a jak řekla paní Greslerová, dejme si pozor na to, aby z toho nevzniklo nekontrolovatelné monstrum. Pane Valbroku, prosím velmi stručnou odpověď a navíc jsme ještě nevyčerpali všechny slajdy prezentace. Ano, děkuji, pane předsedo. Já si myslím, že zazněly velmi dobré připomínky. Je pravda, že musíme diskutovat o té rovnováze mezi zjednodušením a kontrolami a kde najít tu hranici. Samozřejmě tento návrh má své meze a to je klíčové. je to přímé a nepřímé řízení, nikoli vzdílené řízení. Sdílené řízení, tam implementace programu teprve začala, nechceme to narušit. Přijdeme se eh, simplifikačními návrhy pro další generaci programu, ale v této fázi neřešíme sdílené řízení, není to náš zájem. Takže předáváme odpovědnost členským státům, když odstraníme určitou vrstvu, vrstvu jako ten eh, předběžný audit, No, tak eh, nechceme harmonizovat členské státy tam, kde k tomu nemáme právo. K těm některým sektorovým změnám zpravodajka řekla, eh, jsou umírněné, musíme být ambicioznější. Ale opakuji, že sektorová legislativa bude přepracována v kontextu příštího víceletého finančního rámce. V této fázi nemůžeme vše doplňovat ráz. Je třeba to sladit se, se základními principy zjednodušení. Uh, Teď konkrétně. Navrhujeme nejlepší mezinárodní praxi a praxi členských států. Ve finančním nařízení máme striktní podmínky respektovat nediskriminaci, proporcionalitu, rovné zacházení, transparentnost. Musíme zkontrolovat, že nedochází ke střetům zájmů a budeme mít rejstřík sponzorů, tedy pokud je o sponsoring. A nepůjde o hotovost, ale o tedy peněžní částky, ale o materiální podporu. Jsou tu jasně nastaveny podmínky, samozřejmě o tom budeme rádi diskutovat, ale je potřeba mít správně nastavený kontext. Pokud jde o nemovitosti budovy, tady také nenavrhujeme zásadní změny. Máme jen upřímnou otázku. Je normální, že je jednodušší mít úvěr na místo eh, znovu využívání výnosů z prodeje nebo pronájmu budov? Myslíme si, že rozpočtově to nemá smysl. Nemá to smysl z hlediska žádného rozpočtového řízení, finančního řízení. Chceme o tom jednat s parlamentem a pokud jde o e, politiku budov a prodejní politiku, e, tady je velmi striktní kontrola. Máme předchozí schválení parlamentu a rady, takže si myslím, že máme k dispozici všechny páky, abychom to kontrolovali. Jednotný audit. Samozřejmě není to nic z čista jasna. Je to v kontextu máme ex ante pilíř posouzení, hloubkovou kontrolu. A po této hloubkové kontrole jsme dospěli k závěru, že se můžeme spolehnout na tyto organizace, takže pak můžeme použít ten jednotný audit. Takže neaplikuje se to automaticky na všechny a na kohokoliv. Musíme mít předběžné hloubkové posouzení mezinárodního partnera. Pokud jde o transparentnost, k tomu se dostanu ve druhé části prezentace. Nedochází k omezení kontrol či reportingu. Možná to tak vypadá, ale ve skutečnosti tomu tak není. Implementace, plnění. Používáme ten pojem, protože to používá smlouva. Když se podíváte do smlouvy, komise implementuje rozpočet. To je jedna věc. Pak chceme se vyhnout delegovanému řízení, protože to partneři vnímají špatně, nesprávně. Staví je to do horší pozice. Implementujeme s celou řadou partnerů anebo přímo sami. Takže nejde o žádný krok zpátky ze strany komise, co se týče naší odpovědnosti, když se před vás postavíme a žádáme o absolutorium. Pokud jde o občany, tam budou jednoduché konzultace, žádné referendum. Konzultace občanů v tom smyslu, co preferují. A jde samozřejmě o odpovědný orgán ve členském státu nebo implementujícího partnera v případě přímého řízení, aby zohlednil to, co řekli občané. K svěřenským fondům, pane předsedo, a k reportingu se dostanu dále v kontextu mé prezentace, protože to bylo ponecháno na druhou část. Takže abychom to neprotahovali, znovu začnu s prezentací. Ale teď k tomu obecnému, co řekla zpravodajka, je těžké někdy to sledovat. Připravíme se na čtení článek po článku a na radě připravíme eh, podrobné tabulky abychom ukázali, jaké jsou ty účinky a dopady. Chci předeslat, že to méně důležité je ponecháno pro pokyny, ale ty pokyny budou podléhat interním pravidlům, budou pro komisi povinné. Takže tady jde o operační náklady. A pokud jde o administrativní náklady jiných institucí, očekáváme od nich, že přijmou podobná pravidla. Ale každopádně konkrétně odpovíme na otázky zpravodajky při přeskumu kapitola po kapitole. Děkuji vám. A dostáváme se tedy ke druhé části naší prezentace. Takže již bylo, to už bylo řečeno. Ehm, několika členy tohoto výboru. Je to ochota eh, lepší interoperability různých eh, nástrojů. Nyní máme eh, finanční, strukturální fondy, finanční instrument, nástroje a EFSI, které se nevždy snadno kombinují a my musíme tu kombinaci umožnit. To trh očekává. A tak to můžeme nejlépe využít omezené fondy. Jak navrhujeme, že to uděláme, bychom co nejlépe používali eh, jednotná pravidla, koherentní pravidla. Podívejme se tedy na konkrétní příklady. A možná se uděláte jasnější obrázek. Takže buď finanční nástroje granty, je jasné, že budeme eh, aplikovat nástroje pro finanční nástroje. Eh, Proč? Protože to je pro mm, lidi, které neznají nutně své partnery. Pokud jste v přímém managementu, tak nemusíte eh, se řídit pravidly granty, které platí pro všechno. Když kombinujeme FC a ESI, my jsme navrhli modifikovat pravidla pro strukturální fondy, aby byly, bylo možné je kombinovat s ESIF. Takže jsou koherentní s ESI. a je možné je kombinovat. V každém případě eh, uvažujeme o koherentním a jednotném, jednotných pravidlech. Když mluvíme o SEFy, tak eh, nemůžeme říct, že to nejsou fondy členských zemí, protože ty na ně, za ně budou dále zodpovědné. Mm, kombinace ESI eh, a EFSI fondů je to mm, sice nutné, ale není to úplně snadné. Máte troje různá pravidla jedny na EIP, jedny na EFS, jedny na strukturální fondy. My jsme modifikovali fondy EZI tak, abychom odstranili problémy, které bránily kombinaci s EFSI a mm, by to bylo kompatibilní a měli koherentní pravidla, nejsou to jednotná pravidla, protože členské státy budou nadále zodpovědné za využívání svých fondů, ale CPR pro členské státy byly sladěny v druhé části tohoto návrhu EFSI, aby ten příspěvek byl možný. Nyní přejdeme k flexibilitě. Flexibilita byla další problém, další důležitá věc pro všechny aktéry. My jsme podali eh, řadu pozměňovacích návrhů, otázka flexibility, rychlejší platby pro mm, investiční fondy, schválení trustových fondů, mm, také náš návrh, o kterém jsme mluvili dnes odpoledne v kontextu mm, eh, jednotný rámec eh, pro rozpočtové eh, garance, multilaterální finanční pomoc, to je nové. Pak se podíváme na flexibilitu. Jeden návrh, který jsme podali, který vyvolává možnost pro členské státy, které mají problémy s implementací národní obálky, tak převést tyto fondy na komisi a pak se to přesune z shared managementu, přímý nebo nepřímý management a to jenom pokud o tom rozhodne členský stát a bude se to implementovat, musí implementovat konkrétní projekty v teritoriu tohoto členského státu. Například byl program, ehm, který měl jít na malé a střední podniky v daném členském státě. Ten program nepokračuje. Členský stát ví, že pro projekty čekají na financování například program pro malé střední podniky. Spíše než nevyužít ty prostředky, členské státy je převedou ty fondy na komisi, komise to využije na pomoc malým středním podnikům v teritoriu státu. Je to tedy lepší využívání prostředků, eh, brání se tomu, aby zůstaly nevyužité prostředky v členských zemích flexibilita, rychlejší EGF eh, eh, e mobilizace, rychlejší USF, e EGF mobilizace, tedy eh, mobilizace pak opravný rozpočet, to trvá. My jsme navrhli to zjednodušit, když autorizujete mobilizaci, autorizujete i komisi, aby dělal transfer to je mobilizace, to je implementace již přijatého rozhodnutí. Ehm, globalizační fond, když je autorizována mobilizace nástrojů, transfer bude považován za schválený. Mm, to je eh, to proto, aby všechny fondy přicházely rychleji do praxe, když třeba dojde k přírodní katastrofě nebo je uzavřen velký podnik. Flexibilita trust fondů. Eh, neměli bychom špatně chápat ten návrh. My nenavrhujeme, aby trust fondy byly normálním nástrojem na interní politiku. Vůbec ne. My jenom říkáme, že nedávno migrační krize ukázala, že máme omezenou schopnost, hmm, pokud ne, zvládneme jenom externí, ale i interní důsledky kri- migrační krize. Jaké jsou důsledky? Můžeme podporovat migranty na, hran, na hranice EU, pak už nemůžete, už překročí hranici, nemůžete používat stejné nástroje, nemůžete dávat stejnou podporu. Takže to je problém. My žádáme jenom autorizaci in, abychom eh, mohli pokrýt interní důsledky externí krize. Jak víte, pokud jsou fondy převedeny trust fundů z interních politik, tak tam máte slovo a mm, plnou odpovědnost, protože komise řídí trust fondy a mm, vám se to dostane v kontextu absolutoria. Pak jsme navrhli zvýšit práva parlamentu při zřizování trastových fondů. O tom uslyšíte více dnes odpoledne. Co se týče streamline eh, reporting, tam se nestrácejí informace, musíme je spojovat smysluplně ve dvou hlavních momentech, kde potřebujete informace. Návrh rozpočtu a absolutorium. Toto všechno se spojuje, aby to bylo, aby to mělo smysl, abyste mohli přejít a dělat vazby mezi všemi těmito zprávami, které se předpokládají. Co navrhujeme? Mm, finanční instrumenty na evropské úrovni, odhady mých mm, orgánů agenturám, implementace rozpočtu měsíčně, čtvrtletně. Hmm, tady, zase ne, tady nevidíme eh, ztrátu informací pro parlament. Eh, výkonnost, performance, jak víte, to spojujeme v jedné zprávě o výkonnosti, kde je zpráva 1.8, syntéza, obec celková aktivita no, všeobecná aktivita. Na závěr chci říci, že nechceme omezovat eh, kvalitní management, to není záměr a jako příklad posilujeme ochranu proti podvodům, nesrovnalostem, eh, systémem včasné detekce, zvyšujeme boj proti daňovým únikům, v střetu zájmů, což je důležité pro zpravodaje, že zjednodušeně řečeno doufám, že budeme schopni vás dále přesvědčit ehm, o tomto tématu. Děkuji vám. Děkuji za tuto prezentaci, kde byly eh, návrhy eh, v návrhu, eh, naříz, návrhu nařízení. Paní Gressle, um, ehm, chcete k tomu něco doplnit? K, tom, k té to prezentaci? Komise? Děkuji vám. Já vím, že je to velice komplikovaný úkol. Ustanovení ke svěřeckým fondům, já to čtu vnímám jinak v EU než ty obecné eh, otázky. Týká se to samozřejmě eh, toho eh, omezení otázky migrace. Samozřejmě ano, to je všechno smysluplné, ale jsou to věci, které děláme, které nemají dopady. Prostě mnohé, co je tady předloženo, tak není e, přehledné, pokud jde o dopady. Třeba kombinace fondů. E, když máme třeba granty a účastní se tam finanční nástroj a spadá to pod eh, pravidla finančních nástrojů, tak já to eh, považuji za oslabení, protože já eh, tady, tady se to týká těch finančních instrumentů. Když máme třeba ty granty, které spadají pod toto, tak to považuji za chybu Eh, vyučtování. Potom eh, věc té budoucnosti, to považuji za odvážné, dobře, eh, pravidla kofinancování musí být dodržena. Ale kdo prosím, by měl ověřit, zdali se ještě drží té limitu kofinancování v tom sdíleném managementu. Tam není žádná, uh, žádný přelet o tom, jestli nějaká pravidla byla dodržena. My máme pravidla pro všechny, ale potom na místě se nic prostě nedodrží, protože nikdo o tom nemá přehled. To se musí dělat jinak a s tím nesouhlasím, protože uh, příliš dlouho se e, potom pracuje na něčem, na něčem a potom máme to, co se děje na místě. Já prostě žádám o přehlednost pro, já jsem pro zjednodušení, ale v případě eh, eh, eh, prostě to se týká těch, kteří mohou čerpat ty prostředky z té pokladny, týká se to příjemců. Takže u některých věcí musíme stále ještě hovořit i s nimi, s vámi, protože Tady já jsem věděla, že něco proběhlo a potom je to ten nepřímý management, přímý management, prostě všechny ty kroky, kde my eh, dáváme prostředky, protože pouze zde můžeme být si jistí, že tyto eh, návrhy budou zrealizovatelné. Eh, takže eh, ty členské státy samozřejmě budou spokojené, protože tady máme problém strukturálních fondů, že prostě ty prostředky se přesouvají, když třeba někde je problém, tak se to přesune. A proto se ptáme, proč eh, to plnění trvá tak dlouho. My jsme se snažili tady e, tyto případy uzavřít, ale když to uděláme další podle MOTA, že e, všechny ty prostředky můžeme různě e, e, přesunovat, ale potom si toho ani o tom nevíme, tak v tom případě uděláme chybu. My prostě potřebujeme záruky. Já jsem eh, ráda, že pokud, že jsem ráda ohledně výroku účetního dvoru, já na to čekala jsem s netrpělivostí. Jsou tam eh, některé věci, které nám, eh, aby nám doporučili, jakým způsobem můžeme fungovat. Škoda, ale že nemáme dostatek času. Já odevzdám zprávu 9. března. Euh, Děkuji. Je potřeba si uvědomit, že v rozpočtu prakticky chybí vlastní zdroje, vše pochází od členských států, ta rovnice je jednoduchá. Členské státy chtějí dostat to, co jim náleží. Je to rozpočet určený k rozdělení. Takže je třeba usnadnit ten pohyb financí bez zbytečných komplikací. Pane Ashworthe, chcete jako spoluspravodaj vystoupit? Ano, velmi stručně, pane předsedo. Jenom doplním dva, tři body. Za prvé, chceme ujistit komisi, že obecně podporujeme to, o co usiluje. Slyšel jsem tu hodně negativity, hodně kritik a to plným právem, protože chceme být ujištěni, ale zároveň vítáme některé inovativní návrhy. Za sebe bych rád byl ujištěn ohledně kontrol. Mluvíte o nových procesech, ale zároveň musíme vědět, že k tomu odpovídají kontroly. Uvedu příklad. Ty návrhy týkající se jednotkových nákladů a jednorázových částek. Já Ehm, myslím, že to vycházelo také z loňské konzultace se zainteresovanými stranami a zainteresované strany řekly, že to je velmi riziková oblast, takže jak to řešit? Mnozí kolegové mluvili o svěřenských fondech a mluv, budeme o tom mluvit ještě dnes odpoledne. Ne, že bychom ty návrhy zamítali, ale potřebujeme znát podrobnosti o kontrolách. Za třetí, pořád ještě tu mám pochybnosti ohledně EFSI strukturálních fondů v souvislosti s granty a finančními nástroji. Jasně si vzpomínám, že když přišel EFSI, tak to nebylo, nebyla prodloužená ruka strukturálních fondů. EFSI přišel a vyřešil novou generaci výzev, novou generaci více rizikových investic. Ale tedy se to popisuje jako vlastně prodloužení současné situace. Já chci ujištění, že tomu tak nebude že to, co FC začal správně dělat, proč vlastně původně vznikl, nebude rozmělněno jako prodloužení rozpočtové kapacity. Tak, také podporuji eh, zeštíhlení podávání zpráv. Doufám, že eh, brzy zaznamenáme ovoce této práce. Děkuji, prosím, pan Pirinsky. Děkuji, pane předsedo, velice stručně. Za prvé EFSI strukturální fondy. Chtěl bych důrazně vyzvat komisi, aby přehodnotila argumentaci, kterou jsme právě slyšeli. Totiž, že pravidla pro strukturální fondy se musí přizpůsobit pravidlům EFSI, protože to si trh přeje. Jak jste řekli, rozpočet je vlastně přerozdělení financí a v žádném případě rozhodně ne v části politiky soudržnosti neslouží trhu. Slouží obecnému cíli zmírnění rozdílů, posílení soudržnosti, řešení sociálních, územních a ekonomických rozdílů. Naprosto nemá smysl říct, že všechny ty strukturální a investiční kroky, které jsou naprogramované, rozplánované na více let, se najednou musí přizpůsobit tomu, co právě naznačil pan Ashcroft. Tedy musí se stát režimu pro, režimem pro krytí vysokorizikových investicí jeden projekt od druhého. To je nesmyslné, nechci zacházet do detailů. Dále implementace a řízení. Slyšeli jsme, že ve smlouvě se mluví o implementaci, o plnění, takže v revidovaném textu, z revidovaného textu vypadlo slovo management. Ale zástupce komise pořád používal ve svém vystoupení slovo management. Jedná v rozporu se smlouvami? jde zjevně o management a audity, audity, abychom naplnili očekávání smluv ohledně implementace. A když mluvíme o implementaci, měli bychom mluvit o řádném finanční implementaci na místo řádného finančního řízení, implementation na místo management, ať už to znamená cokoliv. Pokud je o svěřenské fondy, slyšeli jsme, že jsou součástí rozpočtu a Přitom příloha při říká, i když tyto fondy jsou zpravovány komisí, jsou oddělené od rozpočtu EU a EDF. Takže využití a implementace těchto fondů se drží vlastních konkrétních pravidel na základě dohody, která byla podepsána mezi komisí a dárci. A pokud jde o dostatečnost či nedostatečnost zdrojů, jelikož není dost peněz v rozpočtu, potřebujeme svěřenské fondy. Tyto svěřenské fondy odčerpávají peníze z rozpočtu a odsávají zdroje z řady naplánovaných programů. Když se podíváte na Svěřenský fond pro Afriku, celková částka je 1 miliarda 881 milionů a rozpočet EU na to poskytl 1 miliardu 891 a členské, eh, tedy 891 milionů, a členské státy ten eh, zbytek v, řád, v řádech milionů. Takže co vlastně děláme? Najednou se rozhodneme, že někde je velká propast, mobilizujeme finance z napjatého rozpočtu a dáme to do, na nějaký účet, o kterém toho moc nevíme, to je naprosto nerozumné. Děkuji, prosím, pan Olbricht. Děkuji. Navážu na předchozí řečníky. Není to nerozumné, je to prostě způsob práce. Není to náhoda. Je to logika, tak to je nastavený postup. Takže já si nemyslím, že je to náhodné. Jde o změnu povahy financování EU teď nerozhodujeme, nediskutujeme o technických detailech, mluvíme o logice, o filozofii. Přenášíme finance z rozpočtu do jiných nástrojů, tím měníme financování EU. O tom bude jednání dnes odpoledne. Ale vyjasním jednu věc. Naprosto souhlasím s tím, co řekl Richard. Od počátku byl EFSI jiný než strukturální fondy. Šlo o rizika a podobně. A teď navrhujete, A to je naprostá pravda. Význam toho, co řekla komise, je v tom, že jsou tu různé požadavky pro EFSI a ESIF. To je nepřijatelné. Ty různé požadavky je celkem jednodušší jít cestou EFSI, než zůstat ve strukturálních fondech. Takže byla tu tendence přesunout projekty ze strukturálních fondů na EFSI. Velmi rizikové projekty, jako třeba silnice. Jsou to velmi rizikové projekty. Převeďme to ze strukturálních fondů do EFSI. Taková byla tendence. A teď, co navrhujeme? Přesun financí od malých a středních podniků, což dobře nefunguje, do EFSI. Je to permanentní, chceme tím změnit strukturu rozpočtu, nebo chceme vytvořit nějaký dočasný nástroj, abychom vytvořili jakousi únikovou strategii. Když nedokážeme něco vynaložit, tak to vložíme do EFSI, vynaložíme to rychleji. Já nemyslím, že můžeme dělat permanentní mechanismus v tomto duchu. Měli bychom pracovat na něčem stabilním, jasném. Možná jsem něco špatně pochopil, ale z mého pohledu to vypadá jako úniková strategie. Podívejme se, jak vznikl ten Evropský fond pro strategické investice. Předsedou komise stál pan Juncker, konstatoval, že je tu investiční deficit eh, posledních deset let a tak řekl, jelikož nejsou finance v rozpočtu, spustíme nástroj, který bude mít povahu finanční páky. Čili nebudeme odčerpávat finance ze strukturálních fondů, protože to je přidělené státům eh, toho bychom se neměli dotýkat. Když vznikl víceletý finanční rámec, tak se vlastně 80 dalo stranou pro Evropskou společnou zemědělskou politiku a fondy soudržnosti. A to je nedotknutelné, protože každý členský stát eh, si chce ověřit, co dostal zpátky a zda dostal to, co vložil. Tím jsme vlastně na nulové úrovni rozpočtu. Takže je potřeba hledat peníze někde, eh, někde jinde. Pokud je o nástroje na propojení Evropy, abychom, je potřeba něco schromáždit od eh, vyšších zdrojů, něco od EIB, něco od jiných zdrojů a je třeba to ještě znásobit, vytvořit třeba pětinásobek, aby z toho byl nějaký přínos. U zjednodušení je to tak, že občas si děláme starosti ohledně marginálních témat. Ve svém departmánu eh, jsem měl třeba eh, komisi pro twinning, která žádala dotaci. Byl tu pro, program pro evropské občanství. Přišel spis pro podání žádosti, vyplňování trvalo mnoho hodin. A pak odpověď přišla, že ten poměr pro obtežení dotace nebyl dostatečný. Takže nakonec z toho nebylo nic. Má smysl vytvářet takovéto frustrace? Nebo skutečně kontrolovat, že si někdo zaplatil Coca-Colu, kolik stála jedna láhev? Je tu subsidiarita, takže některé věci spíše spadají do kompetence členských států než do kompetence EU. Takovéto drobnosti zaměstnávají úředníky, ale zároveň vytvářejí z Evropy nějaké monstrum, protože a, a to je právě ta oblast, kde můžeme udělat zjednodušení. Přece se nebudeme starat o malé a střední podniky jenom z Bruselu. Už pro regionální banky je to dost komplikované. Takže máme tu určitou arbitráž, musíme dělat rozhodnutí. Jinak nakonec bude, se budeme míchat do všeho i do toho, co spadá do subsidiarity. buď tu budeme mít před sebou spoustu nespokojených, nebo budeme to řešit administrativními kontrolami, vytvoří to pracovní místa v komisi, v auditních službách, ale celý ten výsledek bude směšný. Myslím, že ty malé programy jsou ty problematické. Ty administrativní náklady na jejich řízení jsou obrovské. Pokud je o chybovost, to ani není chybovost, to je nepochopení. Pane Valbruku, to, co jste nám představili, je opravdu velice zajímavé, velice slibné, ale my i vy musíme udělat kus práce. My samozřejmě máme tendenci říkat, zaj, buďme zajištění z obou stran a nejlépe dvakrát, ale to nám v situaci nepomůže. Takže zjednodušujme, zjednodušujme. A kolik stránek? 780. 780, to je karikatura. To je směšné. Takže vaším cílem je nařízení, které bude mít 10 stránek. Je to jako u těch stanovisek a zpráv, které vykládáme. Eh, zdravím paní Beres a pana Böge, kteří připraví zprávu o eurozóně o třech stranách. Ale často ty zprávy, které tu vytváříme, mají 50-60 stránek, naprosto nečitelné. A každý nad tím v rukou, protože se na protože se to nedá číst. Jde o evropskou přidanou hodnotu. Přidanou hodnotu a schopnost mluvit k evropským občanům. Když se začneme podívat na to z této perspektivy, tak občané mohou potom vytvářet tlak na vlády. A ti chudáci jsou tu vždycky na krátkou dobu, vždycky se dívají do příštích voleb. Je potřeba ovšem ustoupit od této logiky. Skutečně ta druhá část funkčního období bude nesmírně zajímavá. Pane Valbrku, můžete prosím uzavřít? Děkuji, pane předsedo. Nechci tolik uzavírat, jako spíše odpovídat na poslední vystoupení. My tyto experty vybíráme stejně, jako eh, vybíráme eh, ten zvláštní výzkum. Takže eh, transparentním způsobem v registru, který je dostup, přístupný. Takže zase etablovaný transparentní systém. Nevidíme tam nějaké vyšší riziko. EZIF FC, to je důležité. Také možnost pro členské státy převádět fondy komisi mezinárodními programy kosmy. Toto je otevírání dveří. My neříkáme, že toto mm, bude hlavní cesta implementace strukturálních fondů. Chceme jenom předvídat nutnou flexibilitu, abychom co nejlépe využívali ty fondy. Zase tyto možnosti, které navrhujeme, budou aktivovány pouze, pokud se členské státy rozhodnou, jaká je nejlepší ochrana pro členské státy jejich vlastní národní obálku. Dívejme se na potenciál těchto nástrojů, my to nenavrhujeme jako základní politický nástroj. Jsou oblasti, kde mm, si, eh, si lze kombinovat. Toto jsou platformy, které eh, zřizujeme, aby přicházely příspěvky od členských států v dané oblasti, kde to vyvolá eh, rozvoj eh, na teritoriu mm, to daného státu. To je možnost, nevyhazujme to, není to základní implementační nástroj. Trust fondy, nikdy jsem neřekl, nepamatuju si, že by řekl, že jsou součástí evropského rozpočtu. Řekl jsem, že interní audit komise, interní eh, auditor komise eh, je zodpovědný, že dostanete eh, plnou informaci a že budeme se plně zodpovídat se eh, používání toho trust fondu vám. Všechny prostředky, a to platí pro všechny prostředky z rozpočtu do trustového fondu. Dá se to zlepšit my chceme, abyste se více podíleli na zřizování trust fundu, eh, představenstvu nebo správní radě, mm, i také facetě pro Turecko a my chceme dosáhnout co nejlepšího pákového efektu pro ten rozpočet. Děkuji. Voilà. Et comment mesurer l'influence? Jak měřit tedy vliv? Eh, nebo dopad. Paní předsedkyně, mm, Děkuji, já vám děkuji za velice plodnou diskuzi a za to, že jste zde eh, pohovořili o jednotlivých otázkách a pro mě je velice zajímavé vyslechnout si vaše názory. Také děkuji eh, komisi a my eh, očekáváme, co se z toho dá udělat a já určitě už všechno dobře dopadne. 9. března vám dám zprávu. Bylo by dobré, abychom ze začátku se stínovými zpravodaji a s těmi všichni, co o mají zájem, abychom o tom hovořili, protože tam jsou ty věci, které si musíme ujasnit, které jsou důležité. Eh, výbor pro eh, rozpočtovou kontrolu uspořádá workshop, kde ještě pohovoříme o těch eh, hlavních bodech a postaráme se o to, aby kolegové z rozpočtu byli také pozváni. Já jsem ráda, že pokud je tady o, tu, o té dvojité členství, tak jsem za to ráda. Těším se na další spolupráci. Merci. Monsieur Ashworth. Bon. Děkuji, pan Ashworth. Ne, dobrá. já, já uh, extrêmement konstruktiv. Eh, eh, technickým, co se týče technických aspektů, je to extrémně politické téma, na tom chci trvat. Je to zásadně politické. Politicky jde o to, abychom věděli, co chceme a e, přestat chtít všechno, na, což je v rozporu proti vším. Je třeba proti všemu. Je třeba být e, pragmatičtí i pečliví. A mm, nic, nebude to k ničemu bez důvěry a e, riskování. Je třeba akceptovat část rizika. E, já doufám, opakovaně říkám, že doufám, že rok 2017 pro vás bude všechny, všechny úspěšný. Tím přerušuji dnešní schůzi a uh, bude následovat.